myslím si, že všichni, včetně tlumočníků si zaslouží přání šťastné cesty domů a další kolegové zde budou pokračovat ve tři